pánové, Žádám vás, abyste zaujali místa. Přistupujeme k hlasování o kvestorech. Bude to elektronické hlasování. Máme, dostal jsem následující kandidáty, kandidatury na místa kvestorů. Takže následující kandidatury. Katrin Wilder, Cornelius de Jong, Karol Karsky, Andrej Kovačev, Bogoslav Liberacky a e- Elizabeth Morel Chartier. Kandidáty ti mi sdělili, že tedy akceptovali svoje návrhy. Takže potřeb, je požadována eh, kvalifikovaná většina a ve třetím postupu prostá většina. Takže použijeme stejný způsob jako včera při hlasování při volbě místo předsedy. Tedy máme tady šest kandidátů a kandidátek na pět volných míst. To znamená, platné budou ty volební lístky, na kterých bude maximálně nebo tedy odevzdané hlasy budou platné takové, na kterých bude maximálně pět kandidátů, tedy zvolených. Ne, nemusíte samozřejmě zvolit všech pět, nebo jednoho, nebo více, ale nikoliv více než pět tedy. Takže nyní, co se týká technického průběhu, potřebujete ještě nějaké vysvětlení nebo mohu vycházet z toho, že postup, tak jak jsme ho používali včera při volbě místo předsedu, znáte, alespoň kolega Frhovštad to potvrzuje, nevidím zde žádné námitky, žádný odpor, takže vycházím z toho, že tedy tomu tak je, že jste obeznámeni s postupem. Dobře. Takže dámy a pánové, přistupujeme k volbě kvestorů. Zaha- zahajuji hlasování. hlasovali všichni poslanci? also jetzt Moment mal, das ist... Äh, Takže teď moment. Okamžik, prosím. Já jsem ještě neuzavřel hlasování. Ještě, ještě zde přicházejí další kolegové do sálu a při tom hlasování už jsem ukončil ještě jsem tady neukončil hlasování, tak, protože ještě někteří kolegyně a kolegové přicházejí, takže musíme to zrušit a začít od začátku. Tak toto nejde. Takže já vás prosím o okamžik pozornosti. Nevím, co se stalo z techniky, ale myslím, že jsem neřekl, že je toto kolo hlasování uzavřené, takže nemohou být zatím počítány hlasy máme, zahájili jsme ve 13 hodin, nyní je 13.05 a ještě přicházejí další kolegové, takže proto jsem nechal hlasování běžet, ale ještě jsem ho neukončil, což tedy teď eh, opakuji. Tak prosím. Sr. Presidente, é Pane předsedo, já jsem akorát chtěl upozornit eh, na technickou záležitost. Zdá se mi, že je docela zřejmé, že když zahájíte hlasování, tak eh, je eh, stanovený počet přítomných lidí. A samozřejmě oni už pořád lidé přicházejí a odcházejí z místnosti. Myslím si, že nemá smysl prodlužovat dobu hlasování, protože lidé přicházejí a odcházejí. Vždycky někdo přijde a odejde. Takže z tohoto důvodu, pane předsedo, eh, jenom bych to uzavřel, opakování hlasování by mohlo nakonec eh, eh, podkopat ten výsledek, který právě byl dosažen. Lidé z vlastní vůle se rozhodli, jak budou hlasovat a nemůžeme měnit pravidla hlasování během tohoto hlasování. To se mi zdá docela jasné, pane předsedo. Vážení eh, poslanci, eh, musíme dodržovat pravidla a pravidlo je, že eh, je ukončeno hlasování, když já ho prohlásím za ukončené a já jsem jej za, ukonč, za ukončené nebyl prohlásil. Já jsem toto hlasování nebyl prohlásil za ukončené. Eh, když tady nějaký technik eh, stiskne tlačítko, tak já tomu nezabráním, ale neznamená to, že jsme ukončili hlasování tím. A proto teď opakujeme toto hlasování. Takže, dámy a pánové, aby to proběhlo teď velice korektně, je to eh, opravdu na oprávněný poukaz eh, ze solidarity s eh, kolegy, kteří byli eh, částečně nevozících, jsem čekal, ale říkám znovu, teď, nebo řeknu, že zahájím hlasování, pak dám dvě nebo tři minuty na hlasování a potom ukončím hlasování. A potom teprve, když řeknu, že hlasování je ukončeno, smějí technici se pustit do práce a já prosím o to, aby tomu tak bylo. Takže dámy a pánové, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Tímto končím hlasování. A teď prosím eh, spočítat hlasy. Das Ergebnis ist wie folgt. Frau eh, Výsledek eh, následuje paní Moran Šartie, 452, pan Liberacky, pan Věda, 425, pan Kovačev 420, pan Karsky 288, pan De Jong 152. Eh, Nezbytná a mm, většina byla 390, protože eh, bylo, bylo 19 neplatných hlasů, čili eh, zvoleni byli paní Moran Šartě, pan Liberacky, pan Birde, a pan Kovačev. Já vám přeji k vaší volbě. So, wir brauchen jetzt ein... Takže teď potřebujeme druhé kolo. Žádám eh, kolegu Karského a kolegu eh, De Jonga, jestli trvají na své kandidatuře. Pane De Jongu? Pane Karsky? Ano. Dobrá. Takže eh, prosím o přípravu hlasování.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 Tímto je tedy hlasování ukončeno. Auf Herrn Karski Takže pan a, eh, Karsky má 431 a, a pan De Jong 228, eh, takže pan Karsky dosáhl, pardon 261, takže pan Karsky dosáhl absolutní většiny a je zvolen. Dámy a pánové, tím jsme provedli všechny eh, volby a já vám všem gratuluji zvoleným. A čeká nás už jenom jedno hlasování a sice eh, početní složení výboru. Máme tady eh, jako návrh jeden závěr konference předsedů. Kdo je pro tento návrh, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržuje?